Dámy a pánové, poprosím vás, začneme. Eh, obávám se eh, totiž, že sdělení předsedkyně se nám trošku protáhnou, tak abychom se příliš nezdržovali. Nejprve tedy prosím přijetí pořadu jednání. Eh, žádné připomínky, dobrá, schváleno. Děkuji. Za další schválení zápisu ze schůze 13. prosince 2020 28. února 2011, 7. března, 16. března a 21. až 22. března 2011. Tyto dokumenty vám byly rozeslány. Předpokládám, že jsou rovněž schváleny. Teď tedy sdělení předsedkyně. Jednak bude výměna názoru s panem komisařem Renierem a Jean-Claudem Junckerem, která proběhne 6. června ve Štrasburku na zasedání. Poté se bude hovořit o stavu eh, trialogových vědnání, o finančních konglomerátech. Další jednání je naplánováno na 1. června. podstatě eh, včera uvolnila rada svůj názor, který jsme viděli a opoznámkovali. Hovořili jsme o způsobu eh, jednání pro budoucí schůze, budoucí trialogové schůze a zatím tedy nevíme, jak to přesně bude v budoucnosti probíhat. Pokud jde o balíček eh, hospodářského řízení, Eh, trialogové jednání proběhlo 10. a 11. května. Opět eh, prošly se všechny eh, zprávy a získaly se prvotní reakce od předsednictví a od rady. Máme k tomu poměrně rozsáhlou notu, kterou budeme rozesílat koordinátorům. Je to stránka A4 a kousek, nebudu vám to teď číst. Nicméně pokud chcete stručné schrnutí, eh, můžete je dostat k dispozici. Podobné je to i s trialogovým jednáním 17. května. Tam se nadále hovořilo o horizontálních tématech, o hospodářském dialogu a propojení se strategií EU 2020 o snižování emisí a o makroekonomických nerovnováhách a nouzových intervencích. Další trialogová schůzka proběhla včera. Tam jsme dokončili detailnější diskusy o horizontálních tématech a zahájili jsme projednávání e, zprávy článek po článku, s čímž budeme pokračovat na příštím jednání, což bude tuto středu odpoledne, tedy 25. května. Rovněž dnes v pět hodin odpoledne bude technická schůzka mezi sekretariátem a jednotlivými institucemi o správně fair a rovněž bilaterální jednání, které je e, otevřené pro všechny zpravodaje, stínové zpravodaje ve středu ráno e, ve věci Fordovy zprávy. Rovněž jsme se shodli, protože e, Mm, já nebudu k dispozici pro eh, jednání o hospodářském řízení. Eh, bude předsedat pan eh, Sekluna, protože ten s tímto balíčkem už v minulosti pracoval a získal jedno, jednohlasnou podporu, což je informace, kterou jsem rozeslal i ostatním, ostatním místopředsedům. Nikdo neprotestoval, takže to tak uděláme. Jak říkám, je k dispozici nota, o kterou může požádat kterýkoliv člen výboru, a která bude rozeslána, která může být rozeslána i ostatním členům politických skupin. Samozřejmě dostanou ji i zpravodajové a stínoví zpravodajové. E, toto jsou trialogová jednání, kdy v, e, zasedá zhruba 70 osob, takže je to schůze poměrně, jsou to schůze poměrně velké. Nicméně teď se posuneme dál v programu zpráva moje, jak tak na to koukám. Je to bod číslo 4 pořadu jednání, upisování dodatečných akcí kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj Evropskou unii. Chtěla bych poděkovat stínovým zpravodajům za užitečné komentáře během výměny názorů. Pokusila jsem se eh, tyto komentáře v pozměňovacích návrzích, které jsem předložila, zohlednit. Stejně jako jsem se snažila zohlednit pozměňovací návrhy, které jsem obdržela od ostatních skupin. Rovněž jsem využila tuto příležitost a rozeslala určité prvotní kompromisní návrhy stínovým zpravodajům a myslím si, že bude asi nejlepší, když začnu právě tímto dokumentem a vysvětlil bych vám, eh, o co se snažím a jakým směrem chci, aby se toto posunulo. Takže začneme-li na začátku. Samozřejmě zohledňujeme i názor rozpočtového výboru, protože eh, tato celá věc má rozpočtové implikace samozřejmě, takže je důležité, aby se k tomu vyjádřili i kolegové z příslušného výboru. A tedy navrhuji, že bychom eh, přijali jejich názor číslo jedna, že eh, v článku 3 neexistuje přímý vliv na rozpočet Evropské unie. Další věc, kterou navrhuji, a pardon, pre, pardon eh, preambule 3. Preambule 6, zahrnutí e, názoru rozpočtového výboru. Názor rozpočtového výboru číslo 3 a Potom preambule 7, tam navrhuji pozměnit e, svůj vlastní pozměňovací návrh 9. A navrhuji, aby, to, aby tam znění bylo tak, že zvyšující se kapitál eh, je důležitý pro zachování hodnocení AAA. Je potřeba sledovat růst kapitálu eh, ve smyslu investic tak abychom na konci čtvrtého eh, období pro revizi kapitálu měli dobrý přehled o prostředcích. V tom předchozím pozměňovacím návrhu bylo, že to máme sledovat a potom, až to už to nebude potřeba, tak bychom se toho měli zbavit. Nicméně zde je ten, ta návaznost na to eh, období revize, což je, myslím, důležité. Eh, rovněž navrhuji, abychom přijali návrh rozpočtového výboru číslo 2, a další kompromisní řešení, které navrhuji, eh, se týká mého pozměňovacího návrhu 10 a eh, na návrh Jurgena Kluteho číslo 2, 3 a 4, kde by bylo eh, napsáno, že role Evropské unie v EBRD podporuje nové trhy a projekty, kdy jsou finanční prostředky k dispozici za rozumných podmínek s ohledem na eh, úmluvu o fungování Evropské unie, zejména eh, pokud je o souhlas s článkem 21 smlouvy o Evropské unii. Takže další bod, který navrhuji, je skombinovat jeden z mých pozměňovacích návrhů s návrhem ECR 13 a 14. Což jsou teda, eh, tedy pozměňovací návrhy Jorgena Kluteho 5 a 6 a Eh, pozměňovací návrhy 18 a 19, kde se říká, že eh, Evropská unie by měla zodpovídat Evropskému parlamentu a pravidelně hlásit výsledky příslušnému výboru. Eh, přičemž se budou sledovat cíle Evropské unie, zejména s ohledem na strategii EU 2020 a strategii strategii ukončení půjček pro uhelné elektrárny a pro postupný transfer na obnovitelné energie a e, efektivní energetické e, využití. Takže tímto bych chtěla pokrýt tyto pozměňovací návrhy. V dalším kompromisu, myslím, můžeme e, skombinovat můj návrh 11 a návrh číslo 4 pana Kluteho. což znamená, že by měl existovat obecný předpoklad zveřejňování hodnocení projektů a e, zároveň by měla existovat přísnější kontrola daňových rájů. Na což reagovali kolegové z ECR e, v tom smyslu, zda by se mohlo říci daňové ráje tak, jak jsou definovány OECD, což si myslím, že je rozumné, protože žádná jiná definice neexistuje. Takže navrhuju, navrhuji toto pokud nikdo není proti. Eh, dále navrhuji, abychom přijali ehm, pozměňovací návrh Kanfinu eh, číslo 17, což znamená, že EBRD na svých internetových stránkách poskytne informace o příjemcích a dopadech všech svých finančních zprostředkovatelských operací. Kolegové z EKR se ptali, zda eh, toto zahrnuje všechny typy finančních zprostředkovatelských operací. Já nevím, jestli na to teď může někdo reagovat. Pokud nikoliv, tak eh, toto rozešleme e-mailem. Zahrneme to pak do zápisu, prosím. Ano, je to Pascal Canfin, pozměňovací návrh 17, který skončí slovy eh, příjemcích a dopadech všech svých finančních zprostředkovatelských operací. Ano? Dobrá. Potom navrhuji poněkud pozměnit eh, pozměňovací návrh pana Strejčka číslo 13, kde se mluví eh, využívání finančních prostředků EU ze strany EBRD v souladu s klíčovými cíly strategie, eh, tak, aby se zlepšila celková koherentnost politik v rámci vnější činnosti Unie s ohledem na ty eh, klíčové cíle strategie EU 2020. A potom článek 2a nový, což jsou návrhy pana Strejčka 14 a 15 a eh, návrh Sharon Bowles 20 kde bude guvernér EBRD zastupující Evropskou unii, podá každý rok příslušnému výboru Evropského parlamentu zprávu o využívání disponibilního kapitálu, aby se zajistila transparentnost operací prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. kde bude v podstatě vysvětleno, jakým způsobem EBRD přispívá k plnění cílů Evropské unie zejména s ohledem na typologii společně financovaných projektů a objem finančních prostředků, které byly poskytnuty. Takže to jsou eh, ta kompromisní řešení, která navrhuji. Myslím si, že jsem zohlednila téměř úplně všechno a budu se těšit na reakci od stínových zpravodajů. Některé z nich už mám nyní. Takže tím eh, si myslím můžeme otevřít prostor k diskuzi. Jean-Paul, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám příliš mnoho poznámek k vašemu návrhu. Chtěl bych jenom říci, že za moji politickou skupinu, co se týče bodu odvodnění 10, tam bychom si přáli, aby text končil strategie eh, 2020. To znamená ten řádek před koncem. Bavíme se o pozměňovacím návrhu o bodu odůvodnění 10. Tady bychom si přáli, aby text končil poté Evropa, nebo strategie Evropa 2020. Takže to je jediné, co k tomu chci říct. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Udo, prosím stínovým zpravodajem. Děkuji. Nejdříve bych chtěl říci, že bohužel jsme vaše kompromisní návrhy nedostali, nebyly nám zaslány. Nemůžeme o tom teď diskutovat. Takže si vyhrazujeme, že k tomu zaujmeme stanovisko, až si ty návrhy přečteme. Obdrželi jsme informaci, že to má být eh, zeštíhlený postup a proto jsme se z pravidla chtěli připojit k vašemu návrhu a nyní zjišťujeme, že je to přece jenom rozsáhlejší diskuze. A bohužel teď na základě vašich eh, návrhů to nemohu učinit, že bychom zaujali stanovisko, protože jsem to nečetl. Máme pouze žádosti kolegů, které jsme obdrželi. A tak tam jsem zjistil jednu věc, nevím, jestli kolega Lulin nebo eh, paní eh, Lulin, Luling, ta je tady. Takže zjistili jsme, že jsou formulovány požadavky, které pocházejí z Béra a Soduly a chtějí se zasadit o to, aby byla zrušena EBRD eh, e a že by měla být začleněna do Evropské investiční banky. Eh, samozřejmě, teď, když eh, mám slovo, tak chci k tomu říct si svůj názor. Myslím skutečně, že s těmi třemi evropskými bankami, které se více méně angažují v investiční činnosti, máme dobré instituce. Zároveň ovšem se musíme jakožto příslušné místo v parlamentu zamyslet nad tím, zda jejich činnost je skutečně efektivní. A nemůžu zastírat, že hýčkám určitou sympatii, které jsou v návrzích kolegyně Luling a Pascal Canfin. A máme zde takové překrývací efekty. Je to neefektivní, protože ty banky si navzájem konkurují a to takovou měrou, že to skutečně pak není efektivní pro přiměřenou alokaci. Jestliže Evropská unie chce cíleně zaměřit svou investiční politiku, tak si nemůžeme dovolit, aby tři banky se pokoušely navzájem si přebrat obchod. To není možné, aby to bylo smyslem této věci. Současně to nemůžeme změnit ad hoc, protože se nacházíme v velmi složité situaci. Nacházíme se v krizi, co se týče Evropské unie, a stejně tak také, co se týče sousedních regionů. Severní Afrika se nachází v obtížné situaci. A proto to možná není zrovna optimálním okamžikem, abychom eh, provozovali ad hoc nějakou interinstitucionální eh, restrukturalizaci, protože E, to vyžaduje síly, síly, které potřebujeme někde jinde, když chceme provozovat cílenou investiční politiku. To je klasický konflikt cílů. My, jakožto Evropský parlament a příslušný výbor, si myslím, bychom s tím měli zacházet rozumně. Co to je rozumně? Dovedu si, dovedu si například představit, a nevím zrovna, jestli vy, jakožto zpravodajka, s tím budete zrovna potěšena, nebo eh, ti, kdo předložili návrh. Dovedu si představit, že tento výbor Evropského parlamentu by přizval radu a komise, a komisi, aby v dohledné době předložili návrh čisté analýzy, jakým způsobem, nebo jak vypadá momentálně chování bank. E, obě instituce, jak Rada, tak Komise, by měly udělat analýzu, my bychom měli sedět za jedním stolem s nimi a měli bychom spolu utvářet, jak to bude v dohledné době e, vypadat ta nová organizace. Jde to směrem těch e, předložených návrhů paní Luling nebo pana Kanfina. Měli bychom to vyhodnotit, protože Samozřejmě existují různé zájmy vzhledem k různým vztahům k těmto bankám. Potřebovali bychom definovat neutrální místo, eh, abychom mohli také neutrálně schrnout eh, skutkové podstaty. To je zatím můj postoj k těm pozměňovacím návrhům. Zatím to přenechám diskuzi kolegů a kolegyň. Děkuji. Yes, I'm, I'm sorry, Udo. Se moc omlouvám, Udo. Co se stalo u mě v kanceláři, kdy jsme chtěli vysvětlit jednotlivé kompromisní návrhy, které byly odeslány všemi, kteří poslali nějaké pozměňovací návrhy. Pochopitelně také automaticky tyto návrhy měly jít přes skupiny a tady ale jsme neměli příliš mnoho času, byli jsme pod tlakem, takže jste obdrželi kompromisní návrhy a pokud tady je zájem to dále řešit, tak pochopitelně to budeme řešit v rámci e-mailové korespondence. Další osoba, kde chce hovořit, je Pascal, bude hovořit Sven jménem Pascala. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, v první řadě. Co se týče nás, dobrá spolupráce a poté první výměna názoru zpráva byla otevřená dalším otázkám a nebyla brána určité formální cvičení, což je dobře. Je to také na místě, protože EBRD je velice významnou bankou a možnost zvýšit podíl akcí je určitě příležitostí, abychom hovořili o strukturálních otázkách, o slabinách a měli bychom to tak brát. Co se týče těch navržených kompromisních návrhů, v zásadě jsme s nimi spokojeni, ale musím říci, že bych eh, nebyl příliš šťastný, kdybychom nyní postupovali tak, jak si to přeje můj kolega, kterého se velice vážím, Jean-Paul. Pokud jsem to pochopil dobře, tak navrhuje, abychom přesně vyčlenili část, která se týkala některých našich pozměňovacích návrhů bodu odůvodnění 10, kde se uvádí eh, strategie pro ukončení eh, financování uhelných elektráren a významně zvýšit eh, podíl investicí do mm, efektivnějších technologií, do obnovitelných zdrojů energie. Takže tato banka stále financuje určité projekty prostřednictvím veřejných financí, což jde proti jasným cílům eh, strategie boje proti klimatu Evropské unie, což je jasné, že musí vést k určitému postupnému ukončování těchto programů. Je to určitý kompromis, protože chceme navrhnout jasné datum. Dokdy, k jakému datu EBRD by mělo nabízet takovéto ukončovací strategie? Zdá se, že v tomto kompromisu už to není. Pochopitelně v rámci eh, diskuse bychom byli ochotni něco takového přijmout. Nicméně úplně Eh, vyčlenit tuto otázku, ukončit tyto půjčky, což jde proti eh, cílům Evropské unie, klimatickému balíčku, to je naprosto nepřijatelné. A druhá věc se týká té mírné změny, která se týká používání nebo využívání daňových rájů. Pokud eh, do této zprávy dáme návrhy zástupců EKR, pokud tam dáme definici daňových eh, rajů, tak jak uvádí OECD, tak by to mohlo být špatně pochopeno, protože ten černý seznam OECD je definován tak, že by pouze začlenoval ty daňové raje, které nepřijali v zásadě eh, myšlenku nebo princip výměny informací. Ale základní problém je v tom, že tento černý seznam, z toho seznamu se můžete prostě snadno dostat a ta definice by potom vedla eh, k určitému zavádějícím informacím. Čili chtěli bychom mít jasnou definici daňových rajů, tak jak je to ve zprávě Žuli a chtěli bychom mít ty definice, které používáme v této zprávě. Možná bychom se na to měli zpět podívat, tak jak to bylo jasně definováno, protože bychom opět otevírali diskusi, kterou jsme ukončili a vlastně i odhlasovali na plenárním zasedání. Poslední věc, chtěl bych eh, plně podpořit, abychom učinili jasné prohlášení, které se týká potřeby zjednodušit strukturu v oblasti půjček ze strany evropských institucí. Podporujeme tedy a podáváme eh, pozměňovací návrh spolu s paní Lulink co se týče této struktury, zjednodušené struktury poskytování půjček, protože to je také v rámci EBRD. Tam máme mnohem potom silnější demokratickou kontrolu a chceme posílit myšlenku demokracie. Chceme takto posílit myšlenku evropské demokracie, takže si myslíme, že bychom měli prosadit model, který jde spíše v rámci EBI nebo EIB a měli bychom postupovat tímto způsobem. Také jsem slyšel, co říkal Udo. Myslím, že to je dobrá příležitost, abychom našli určitý kompromis v tomto ohledu. Right. Uh, thank you. Did, did... Děkuji mnohokrát. Ano, prosím, pan Strejček. Uh, thank you, thank you, madam, chair. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě mi dovolte, abych poděkoval za vaši práci kterou jste odvedla. Chtěl bych také poděkovat za podporu mých pozměňovacích návrhů, které jsem předložil. V zásadě jdeme ve stejném duchu, jako jste předložila vy ve svých pozměňovacích návrzích, takže já nemám téměř nic, co bych k tomu doplnil. Pouze mi dovolte, abych doplnil několik poznámek. Ta první poznámka je na otázku pana Bulmance, kterou nanesl před několika minutami a eh, ano, zmínil se o tom, že pečlivě ještě neměl možnost si pročíst veškeré kompromisní návrhy? Ano, máte pravdu, kompromisní návrhy neměl čas si ještě pečlivě pročíst. Uh, Jenom jsem chtěl zdůraznit, že v tom seznamu pozměvacích návrhů můj pozměvací návrh eh, číslo 12 v podstatě odpovídá na váš dotaz. To je první poznámka. Druhá otázka, nebo spíše odpověď je panu Gozesovi. Je to část 5, kompromis C, Chtěl bych podpořit vaše stanovisko a myslím si, že to zní velice rozumně. Kompromis E. Nyní kompromis E. Paní předsedkyně, děkuji, že jste přijala. To znění tak, jak je to definováno ze strany OECD což pravděpodobně lépe osvětlí daný text, bude tedy jasnější. A úplně poslední poznámka se týká kompromisu F, vysvětlení dopad na finanční zprostředkovatelské operace, což beru v úvahu, ale je to asi jediná věc, která si zaslouží vysvětlení. Děkuji mnohokrát. Uh, Děkuji, takže nyní Astrid, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, na úvod chci říci, že jsem neobdržela kompromisní návrhy, aspoň jsem je nenašla ve své kanceláři, pokud byly nějak doručeny, takže jenom doufám, že máme dostatek času, abychom o nich hovořili. Chci říct jenom pár poznámek, protože jsme se nezmínili o pozměňovacím návrhu číslo 8. Zmínil se o něm pan Bulman. Chtěla bych eh, skutečně obhájit eh, toto, eh, tento pozměňovací návrh. Týká se to rozpuštění banky EBRD, také se to týká zelených, protože já už jsem žádala takovýto postup během předešlé diskuse a pak jsem byla požádána, abychom spolu udělali pozměvací návrh. Musím říci, že nyní prodloužení mandátu této banky, eh, která působí také na severu Afriky, která byla určitým opatřením, které bylo rozhodnuto minulý měsíc, vlastně nic nemění. Chci hovořit eh, také s komisí. V podstatě ne, tady, nebyl tady žádný právní základ, eh, abychom mohli zajistit takovéto rozšíření. Někdo mi to říkal, já si myslím ale, že musíme skutečně ověřit, zda existuje právní základ k tomu, abychom mohli rozšířit působnost eh, do Severní Afriky, tak jak bylo rozhodnuto minulý týden, protože UDO to také ví, souhlasíme, EBRD v podstatě tady vytváří konkurenci a když eh, prodloužíme eh, tento mandát, tak tím to jenom potvrdíme, protože EIB už je aktivní, co se týče té oblasti Středomoří. A co se týče hospodářské soutěže, což není vždy úplně na místě, jedná se o veřejnou instituci. Já bych chtěla doplnit, že mandát EBRD je takto naplněn, protože si velice dobře pamatuji, že původně se to týkalo toho, aby chom pomohli eh, rozšiřování demokracie do nových zemí. Původně se to týkalo střední a východní Evropy, kde vznikal nový režim, demokracie, trh a tak podobně. Čili pamatuj si na mise, které tehdy probíhaly. Ale tato mise nebo tento úkol je naplněn, co se týče EBRD, takže mi přijde velice rozumné požádat, tak jak to uvádíme v tomto pozměňovacím návrhu, aby tedy EBRD byla rozpuštěna a začleněna do EIB. Chtěla bych se zeptat svého kolegy, aby se zamysleli nad touto možností, ať už jejich politická orientace jakákoliv je to otázka racionálního financování a myslím, Nemám tedy, jak už jsem říkala, ty pozměňovací návrhy, ale souhlasím s panem Konfenem, De Goldem a dalšími. Věřím, že se nám podaří sepsat kompromisní pozměňovací návrh, abychom mohli podpořit tuto myšlenku. V našem pozměňovacím návrhu poukazujeme na rozpuštění EBRD e, k březnu 2012, 2009, pardon. A pokud tedy má dojít k tomuto rozpuštění, tak si myslím, že bychom měli právě předložit takovéto pozměňovací návrhy. Jsem velice ráda, že pan Bulman také souhlasí, e, že bude spolupracovat na redigování tohoto kompromisního návrhu, protože je to rozumné a je to naprosto logické. Vždy slyšíme kritiku, že Evropská unie plítvá svými penězi, zdroji a zde máme určitý nástroj, prostředek, kdy můžeme naopak združit naše finanční prostředky a být mnohem racionálnější, účinnější a myslím si, že Evropský parlament musí prohlásit, že bychom takto měli postupovat. Uh, thank you, Astrid. Děkuji, Astrid. Tady máme jeden menší problém. EBRD není institucí EU a my máme pouze 3% v této instituci, což mm, si myslím, že je problematické, kdybychom ji chtěli spojit s EIB. Kdybychom to vlastnili samozřejmě celé a 100%, tak by byla situace jiná, ale máme 3%, zbytek je někde jinde a právě proto se všechny pozměňovací návrhy Eh, vlastně vztahují na řízení EBRD. Nicméně eh, o slovo požádala komise, ráda jim slovo udělím. Bohužel jsme se nestihli setkat kvůli těm trialogovým jednáním, takže... A pardon, ještě Sven, prosím. Jenom velice stručně, paní předsedkyně, já si myslím, že bychom měli pamatovat na to, že nejde pouze o 3%. To je oficiální eh, podíl EU, ale politicky eh, jsou to právě členské státy EU. A zde bych podpořil to, co říkala Astrid. My máme naprosto jednoznačné právo o tomto zde teď diskutovat, protože konec konců bavíme se o bance de facto vlastněné členskými státy EU ty mají většinu akcí a tím pádem principiálně nevidím žádný problém v tom, že bychom eh, o této instituci zde mluvili. A jak říkám, podporuji argumenty Astrid. Prosím, pan Apple. Děkuji paní předsedkyně za udělené slovo. Jenom bych velice rychle promluvil k tomu, co říkal pan Giegold. Je pravda, všechny členské státy plus instituce vlastní 63% FBRD. Nicméně musíme rovněž říci, že máme i dost eh, vlastníků akcí po celé EU a už v minulosti se ukázalo, že ne všechny členské státy mají na mysli zájmy společenství, když se diskutuje o konkrétních projektech. Takže bych poprosil, aby parlament pečlivě zvážil, Eh, zda by vyloučil eh, eh, podílnické vlastnictví EU protože Evropská unie je jediným podílníkem, který má opravdu na mysli zájmy společenství. Teď pokud jde o ty přesahy, to už několik členů diskutovalo. Myslím si, že komise si toto nebezpečí velice dobře uvědomuje. A pokud mohu říci, pracovali jsme velice tvrdě na tom, abychom plně využili veškerý potenciál pro zvýšení efektivity. Apelovali jsme na EIB a na EBRD, aby se vyvarovali přesahům a aby se zvýšila efektivita eh, práce těchto dvou institucí ve východních oblastech, eh, kde eh, ty přesahy mají nejzávažnější účinky, protože EIB tam je poměrně slabá, zatímco EBRD je poměrně silná instituce. Faktem také je, že EIB a EBRD mají rozdílný mandát. EBRD pracuje se soukromým sektorem a EIB pracuje spíše v oblasti větších investičních projektů. Pokud jde o rozšíření, které e, zmiňoval paní e, Lulinger, pa, paní Luling, pardon, e, tam ten problém, který máme, a to souvisí s tím, co bylo řečeno, je ten, že EBRD není evropskou institucí a tím pádem není zodpovědná vůči EU, ale je zodpovědná vůči podílníkům, mezi které patří členské státy EU. Ale eh, výsledkem toho je to, že je poměrně složité eh, nutit EBRD dodržovat naše pravidla. Myslím si, že však můžeme říci, že eh, zástupci EU v EBRD mohou se pokusit politiku EBRD změnit a mohou nahlásit svůj úspěch pak zde v parlamentu, ale při podílu 3% eh, si prostě nemůžeme troufat říkat EBRD, co má přesně dělat. Eh, možná ještě poslední bod, pokud jde o procedurální záležitosti toto zvyšování kapitálu má eh, pevný termín pro úpis eh, do konce roku. Potom už to nebude možné a proto bych vás rád poprosil o rychlé zvážení a rychlý proces v tomto ohledu. Eh, pokud EBRD v mandátu nepodpoříte, zejména pokud jde o to rozšíření do obraz, oblasti středozemí, nebudeme pro EBRD kredibilní partner, což je, myslím, velice zásadní, eh, protože zatím mandát EBRD není splněn. Děkuji. Děkuji, prosím, Udo. Ano, děkuji, milé kolegyně, milí kolegové, to chci právě říci. Eh, že to jde tímto směrem. Jsme v situaci, kdy se všechno staví na hlavu, kdy eh, se ptáme každého členského státu, jak můžeme zvládnout krizi, potom slyšíme kritické diskuze o e, evropském rozpočtu, slyšíme e, diskuze o členských států, jak jsme daleko nést nebo jakým způsobem chceme nést evropský rozpočet. A navenek e, to má vypadat business as usual a že to má být jediná odpověď na to, co se má dělat. Milé kolegyně, tohle si už nemůžeme dovolit. A já nyní eh, popírám toho ducha, který zaznívá tady na závěr. Tak toto nejde. Jestliže máme empirickou evidenci, že to překrývání se je tak malé, tak jestliže máte čísla, tak to řekněte například Turecka. To by mě například zajímalo. Zda máte údaje o eh, Evropské investiční bance o tom, jak EBRD a EIB spolu kooperují v Turecku a jak se to překrývá. Eh, já jsem nabyl úplně jiného domu. Já si myslím, že to překrývání se je eh, významné, aniž bych znal čísla a neefektivnost je také významná. A to oficiální e, rozdělení, že jedni dělají infrastrukturu a jiní dělají poradenství pro firmy, tak to si myslím, že není možné. E, Touhle cestou už nechci jít a myslím si, že budeme, dostaneme dobrou radu, že všechno to, co máme, nemůžeme podepsat. Budeme jednat pouze odpovědně, když řekneme, že když je krize, tak nemůžeme restrukturovat eh, instituce. Ale jak členské státy, státy, tak komise společně s Evropským parlamentem by měly udělat neutrální analýzu, kde máme neefektivní věci a pokud možno co nejrychleji, bychom měli nově utvořit instituce a říci bankám, ano, to, co očekávají od nás naši voliči, že budeme mít efektivní činnost. To je to samé, jako když jdeme domů, ne, nikdo se nás neptá, jestli to byly členské státy, nebo to byla rada, nebo komise, nebo parlament. Mě se ptají, jestli to byla Evropa, že jsme to zvládli vyřešit krizi, ano nebo ne. A tuhle odpověď musíme dát. Proto mm, nechci prostě rozlišovat, kdo momentálně má ten klobouk na hlavě. Eh, tak eh, jako se to dřív eh, říkalo, takže každopádně bychom o tom měli diskutovat. Um, Děkuji za příspěvek. Jak všichni víte, já jsem zpravodajkou Eh, u této zprávy, protože nikdo jiný to nechtěl vzít na sebe. Zaujímám k tomuto otevřený postoj. Pokud máte ještě nějaké komentáře, uvidíme, zda je můžeme v kompromisním znění zohlednit. Eh, samozřejmě toto se zatím týkalo pouze oblastí, kde několik členů chtělo změnit stejnou věc, například Eh, to, o, o čem mluvila Astrid. Ve světle toho, co jsme eh, slyšeli od komise Estrid, myslím, že váš pozměňovací návrh by neměl eh, vyzývat pouze radu, ale i jednotlivé členské státy. Já bych vás poprosila, zaměřte se ještě na to vzhledem k podílnictví. ve věci, to, ve věci toho, že samozřejmě EU je podílníkem, ale hlavními podílníky jsou jednotlivé členské státy. Myslím, že toto je něco, co by se mělo zohlednit. Potom poprosím komisi, aby předložila, aby dala k dispozici data ohledně toho, jaké jsou přesahy nebo nejsou, to by bylo velice užitečné. E, o to konec konců pan kolega před chvílí žádal. Potom Svena a Paskala poprosíme, zda by mohli vypracovat svůj návrh definice ze zprávy Žoli a podíváme se, zda je eh, za, za to to bude přijatelné pro všechny ostatní. Už jsme o tom mluvili, myslím si, že to vypadá rozumně. Tady to se jedná o tu definici jinou než podle OECD. Ale souhlasím s tím, že by tam měla být nějaká definice, která by se dodržovala. Teoreticky se o tomto mělo hlasovat 6. června. Takže vás všechny poprosím o urychlené reakce na toto kompromisní řešení a urychlené reakce ve všech ostatních aspektech tohoto tématu. Nechci tedy aby se eh, té diskuse dále účastnili pouze lidé, kteří předložili pozměňovací návrhy, ale i koordinátoři, aby to všichni měli k dispozici, mohli se na to zaměřit. Dobrá, takže děkuji všem mnohokrát. Nyní se posuneme k bodu 5 na pořadu jednání, což je eh, ku podivu něco dalšího, co nechtěl dělat nikdo jiný, takže jsem to zase musela vzít já. A toto jsou úpadková řízení v souvislosti s právem EU týkajícím se obchodních společností. Toto je legislativní, zpráva legislativní iniciativy od eh, výboru pro právní záležitosti, pokud jde o úpadková řízení. Podle pravidla 50 je, existuje eh, deklarace, že výbor pro právní záležitosti se nemá úpadkovým řízením zabývat. Takže já jsem se pokusila vyjádřit ty nejrelevantnější věci v této oblasti eh, finančních institucí zejména a záležitostí, které, se kterými už jsme se setkali. Jak víte, máme zde omezení eh, na počet slov. Máme tady sedm bodů, k tomu můžeme samozřejmě dodávat ještě další věci. Bod jedna je že eh, přeshraniční podrobné plány ukončení činnosti a likvidace by měly být právě právně vymahatelné. Eh, to víme z diskuse o solventnosti, že když přijde na přeshraniční, eh, přeshraniční plány, je situace hodně složitá a měla by se řešit. Já si myslím, že toto by mělo být relevantní pro všechny velké mezinárodní korporace, ne pouze pro banky. Myslím, že je jasné, že musíme mít úpadková řízení, která by umožnila separaci životaschopných jednotek, které budou poskytovat různé druhy produktů a měli bychom definovat eh, jiné mechanismy, které by byly konsistentní s tím, co se děje eh, na mezinárodní sféře v oblasti eh, řešení krize. Ovšem, myslím si, že toto by mělo být eh, v zákoně u úpadku. Nechceme vytvářet něco, co je protichůdné čemukoliv dalšímu. Bod číslo 3. Eh, úpadková řízení by měla zohledňovat převody uvnitř skupin s cílem zajistit, aby aktivita byla případně vymahatelná i napříč hranicemi, aby mohlo být eh, dosaženo spravedlivého řešení. To se týká převodu aktiv, které by byly dělány, řekněme, z důvodu pohodlí a ne z důvodu equity. Myslím si, že takovýto nástroj by byl velmi užitečný, byl by býval, byl užitečný v bankovní krizi, eh, měl by být, byl k dispozici globálně, ale my s jednotným trhem bychom si ho měli jednoznačně zavést. Bod čtyři: tam konstatují, že některé investiční společnosti, zejména pojišťovny, nelze rozpustit s okamžitou platností že bychom zkrátka řekli, kam ty peníze přijdou, ale že vyžadují řešení umožňující spravedlivé rozdělení aktiv v čase. Nemělo být bráněno převodům podniků, eh, režimům ranov či pokračování činností, které mohou vyžadovat stanovení priorit. A myslím si, že zde je důležité zvýraznit, eh, zdůraznit všechny tyto typy operací s ohledem na to, že Eh, rozpuštění s okamžitou platností nemusí vždy fungovat u tohoto druhu institucí, ačkoliv může fungovat u jiných. Eh, tady se názor v rámci EU poněkud rozchází v tom smyslu, zda by se mělo jednat o celé skupiny nebo o jednotlivé právnické osoby. Eh, existují rozdíly v legislativě v jednotlivých členských státech v rámci úpadku nahlížet celou skupinu, jinde jednom, jednu součást. A zde si myslím, eh, respektive zde mám pochybnosti o tom, zda se nám podaří dosáhnout nějakého jednoduchého řešení když se máme zaměřit na ty potenciální výsledky. Když totiž eh, eh, povedeme celou skupinu v úpadkovém řízení a nejenom jednu instituci, možná bychom spustili další následné efekty v oblasti eh, garančních úvěrů a tak, respektive spustili by se věci, které jsme ani nechtěli. Takže proto si myslím, že je podstatné zaměřit se na tuto interakci v kontextu úpadkového řízení jedné instituce v rámci skupiny nebo celé skupiny. Bod 6. Vnitrostátní právo by mělo přistupovat k věřitelům v celé EU stejně. E, tady jednáme tedy o třídách věřitelům. E, jak si vzpomenete na, na, na problémy s, s cyklem equity, kdy se k věřitelům přistupovalo nejednotně, což bylo protiprávní. E, já si myslím, že zde u některých věřitelů jsou stále problémy. A potom e, přejdeme k poslednímu bodu, to je něco, čím se zabývám už dlouho, a to je to, že jedním z cílů by mělo být vytvořit plán pro dosažení plně harmonizovaného přeshraničního úpadkového řízení v celé EU a aktivně usilovat o dosažení mezinárodního konsenzu, alespoň e, v případě finančních institucí a tady je eh, konkrétně řečeno alespoň v případě velkých konglomerátů. Eh, ta formulace je takováto, aby se nemluvilo pouze o velkých finančních konglomerátech, eh, protože to si myslím, že by byl systematický, systematický problém. Takže to je těch sedm bodů, které jsem vám dala k dispozici do dokumentu, které jsou podle mého názoru důležité pro finanční instituce. Eh, chce někdo k tomu něco říct? Jean eh, Paul Stínový zpravodaj nám odešel. Pan Kartuji? A tím eh, děkuji Sharon opět za návrh vaší zprávy. Opět mám to potěšení, že tentokrát zastupuji stínového zpravodaje Chtěl bych vyjádřit naše základní myšlenky k této zprávě. Hm, budeme vystupovat za to, aby jsme mě, abychom měli zcela jasný rámec pro eh, legislativu o úpadkovém řízení a jakým způsobem by se to dalo regulovat přeshraničně. Proto je zejména důležité, aby Eh, byla zakázána arbitráž. To znamená, aby se nemohlo putovat od místa k místu a využívaly se mezery v zákonech, které mají nižší eh, hranice v legislativě. Takže jsme toho názoru, že bychom měli mít progresivní harmonizaci, a eh, stejně tak i dohledový režim. To je zásadně naší politikou bereme na vědomí, že jsou tím dotčeni také zaměstnanci těmito úpadkovými řízeními a proto bychom měli mít jasný mandát. Mělo by to být jednodušší provozovat přeshraničně likvidaci firem a nebýt zablokováni tím, že máme jednotlivá soudní řízení před sebou. Měli bychom najít jednotná řešení, stejně tak zpětné pohledávky, jakým způsobem to vyřešit. A pak mezinárodní finanční aktéři by měli najít zcela jasná pravidla, která umožňují spolehlivé likvidace. Z našeho hlediska je to součást velkého procesu diskuze, který jsme zahájili již s právou Ferrery. To znamená, nadnárodně eh, bychom, jakým způsobem se dá nadnárodně provozovat krizový management. A ten, eh, kdo bude pokračovat v práci paní Ferrera, tak bychom měli hledět na to, aby jednotlivé pozměňovací návrhy také byly příslušným způsobem podpořeny a aby to bylo pak ve výboru eh, podpořeno a kolega Ketrávy s vámi bude rád spolupracovat. Děkuji. Prosím Španělsko. Promiňte, právě mě zdržela naše dřívější předsedkyně, ale měla několik takových dobrých nápadů. Já k tomu jenom dodám to, že vám děkuji mnohokrát za vypracování této zprávy. Eh, já myslím, že se může zdát, že dnešek je dnem takových nedůležitých zpráv, které ovšem nakonec mohou být politicky velice složité. My v zásadě souhlasíme s vaším návrhem ale máme dvě poznámky. Eh, jedná se tam o takovou eh, nekonsistenci, pokud jde o eh, o harmonizované bankovní procedury a procesy equity swap. Pokud jde o bod číslo 7, kde se mluví o tom, že by EU měla vytvořit plán pro dosažení plně harmonizovaného přeshraničního úpadkového řízení, v celé EU, alespoň v případě velkých konglomerátů. My bychom v podobném duchu navrhovali e, to, že by členské státy zaručily, že jejich zákony o úpadkovém řízení budou obsahovat taková ustanovení, která umožní existenci, existenci um, institucí na úrovni EU, které, um, které budou umožňovat e, rozpouštění finančních institucí. Dobrá, děkuji. Ještě někdo? Jean Paule, my jsme teď mluvili o úpadkových řízeních. Nevím, jestli k tomu chcete něco říci. A eh, ještě jednou, diskutovali jsme o úpadkových řízeních a o mém názoru na tato řízení. Eh, vy jste zde uveden jako stínový zpravodaj EPP. Jak víte, paní <laughs> předsedkyně, že vás slepě následují ve všech otázkách, takže nemám žádnou poznámku. Uh, um, uh, Mnohokrát děkuji. Jak víte, tak jsem eh, pracovala na této otázce. V podstatě ještě z eh, hlediska mého bývalého mandáru byl to velký příspěvek eh, také ke zprávě Ferreira, čili řada názorů zde byla zohledněna. Také máme celou řadu pozměňovacích návrhů, takže asi to udělám já i ostatní. V tuto chvíli Návrh je takový, nebo termín je 30. května pro podávání pozměňovacích návrhů, ale možná bychom tento termín mohli prodloužit. Myslím, že nemáme příliš mnoho času, pokud je to do 30., ale teoreticky je to do 30. května, já bych to ale ráda prodloužila, protože se mi zdá, že máme dost času a nechceme o tom hlasovat až 27. června a ten příslušný výbor by to chtěl zařídit až září. Nicméně by bylo dobré, abychom eh, předali své názory a stanoviska příslušnému výboru. Eh, také máme pravidlo 50, takže doufám, že to vemu v potaz. Tímto bych tedy ráda ukončila tento bod. A předtím, než postoupíme dál, tak bych ráda přivítala nového poslance jako náhradníka eh, ze skupiny SND. D za socialisty, pana Mochara, nebo paní Mochara Klejvera z Sardinie. Vítám ji a měla jsem ji představit hned na začátku dnešní schůze. Vidíte, že je to velice vzrušující, když předsedkyně musí řešit všechny zprávy. Nicméně další zpráva tu jsem nemusela dělat já, týká se společného systému zdanění mateřských a ceřiných společností z různých členských států. Je to přepracované znění, Eh, možná to může být ještě zajímavější, než se to na první pohled zdá. Takže Sven, prosím. Eh, děkuji. V první řadě chtěl bych říci, že se jedná o další zprávu, která se může zdát na první pohled nudná. Nicméně začíná být celkem zajímavá, pokud se na to podíváte zblízka, podrobně na schůzce koordinátorů jsme byli obviněni, že menší skupiny budou dělat více eh, nezajímavých eh, nebo zajímavých zpráv a nebudou dělat to, co není zajímavé, čili to je jenom důkaz toho, že jsme schopni eh, zpracovat zdánlivě nudné téma a je spravedlivé rozdělit zprávy tímto ohledem, nebo s tímto ohledem, co je zajímavé a co je nezajímavé, spravedlivě mezi nás všechny. Nicméně tato otázka je celkem skutečně zajímavá. E, týká se o přepracované znění této směrnice mezi mateřskými a ceřinými společnostmi, takže z právních důvodů není možné hovořit o podrobnostech, které představují základní principy vztahu mezi mateřskou a dceřinou společností, i když to je pochopitelně zapotřebí. Takže s tím základním návrhem nemáme žádný problém. Žádáme o komentář, tak jak je to uvedeno v textu. Není to otázka spolorozhodování, ale souhlasu. A je možná překvapující, že se jedná o zprávu jako takovou, protože se zdá, že to může být technické cvičení, které by se mohlo zajistit jednodušším způsobem nakonec kvůli určitému sporu mezi právní službou Rady Evropského parlamentu a komise eh, jsme byli požádáni, abychom vypracovali zprávu. Nicméně, co je zajímavější než samotný zmíněný text, je skutečnost, že směrnice o mateřských a dceřiných společnostech je jeden z důvodů, já se to snažím vysvětlit ve vysvětlujícím prohlášení, které nechci celé číst, ale je to jeden z důvodů, proč máme e, špatnou konkurenci v oblasti zdaňování, čili je tady určitá snaha vyhýbat se zdaňování je otázka zisku, je to otázka evropské jurisdikce, kde jsou nižší daňové sazby než jinde. Takže z toho důvodu musíme tento problém vyřešit. Pochopitelně CCTB eh, se chce zbavit tohoto problému, ale také směrnice o mateřských a dceřiných společnostech musí být v tomto rámci přepracována. Je tedy trochu nešťastné, že do této chvíle Rada i komise nenavrhly změnu této směrnice a to základním způsobem a Evropský parlament může v tuto chvíli udělat pouze jedno. Můžeme poukázat na tento problém, protože pochopitelně v tuto chvíli nemůžeme přicházet o příjmy, které by vznikaly kvůli této konkurenci v oblasti danění. Čili je tady návrh, abychom se podívali na tyto otázky, aby se to dělalo v rámci daňové výroční iniciativy, kterou má předložit tento výbor kde máme řešit problémy našich daňových systémů, také v kontextu nulové daně, daňových rájů, potom také, aby nedocházelo k dvojitému zdaňování a podobně. Čili je to otázka eh, daňových eh, plánů, které zneužívají danou situaci a jsou to problémy právě vnitřního trhu, kde nejsou jednotná daňová pravidla, která by byla efektivně uplatňována, harmonizována v oblastech, kde daně a přesměrování zisků je možné. Pochopitelně nemusíme o tom dnes hlasovat. Věřím, že budeme mít velice zajímavou diskusi v rámci této zprávy z vlastního podnětu a v tomto případě si myslím, že máme celkem snadný konsenzus, můžeme tedy radě doporučit, aby souhlasa s textem, který musí být v duchu Lizabonské smlouvy, protože s tím takto, myslím, můžeme všichni souhlasit. Děkuji. Uh, Ivo. Tak, eh, teď tu nemáme žádného stínového zpravodaje od EPP. Udo, budete mluvit za Liam. Dobře. Dobře, takže prosím, Ivo, máte slovo jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych řekl jenom několik krátkých poznámek eh, na základě toho vysvětlujícího prohlášení. Jde o důležité aspekty, které souvisí s vysvětlujícím prohlášením. Eh, úplně na začátku eh, z mého hlediska zároveň nejdůležitější připomínka. Jak Nezávislí jsou e, národní legislátoři, pokud jde o oblast daní a o vytváření legislativy pro korporátní zdanění. Já chci pouze e, upozornit na to, že my všichni budeme e, na straně národních parlamentů, které připravují nitrostátní legislativu o korporátním zdanění, což my vnímáme jako jeden ze základních pilířů parlamentární demokracie v jednotlivých členských státech. Takže to je ta první důležitá věc. Další věc která je snad ještě důležitější, nebo významnější, podle mého názoru, je, eh, jak má fungovat eh, daňová daňová konkurence a do jaké míry je prospěšná, do jaké míry je nebezpečná. Já budu velice otevřený. My všichni, a teď mluvím za EKR, jsme na straně konkurence. Všichni věříme, že konkurence je vždy prospěšná a jsme i pro daňovou konkurenci jako něco, co je důležité a prospěšné. Děkuji. Děkuji, prosím, Udo. Pane kolego Strejčku, vaše kolega je zodpovědná za zprávu v rámci balíčku 6. A tam jde o to, že státy by měly být eh, tvrději potrestáni než dříve, eh, kteří ty státy, které nedodržují pakt eh, stability a růstu. To ovšem dneska není na pořadu jednání, ale já už kladu tuto otázku. Jak chytré nebo jak konzistentní je to na jedné straně říci, že v době krize a potom uh, Eh, v rámci nové hospodářské vlády chci tvrději trestat eh, ty, kteří nejsou schopni dosáhnout rozpočtových cílů. A na druhé straně se eh, daňová politika činí otázkou hospodářské soutěže. To se mi zdá trochu sporné. Nedovedu si představit, že se v Evropě dostaneme ku předu, jestliže tyto myšlenky volné nebo svobodné daňové hospodářské soutěže a to tak dlouho, dlouho, dokud stát není schopen splatit své vlastní dluhy. A na druhé straně se prosazují eh, nové systémy vládnutí. Myslím si, že to potom zničí Evropu eh, nemohu prostě ani jednu část této linie schvalovat. Mohu pouze varovat proti daňovému dumpingu, Eh, možná existuje celá řada empirických studií, jenom je třeba si je přečíst. Ale o tom, že Očividně od té doby, eh, co máme vnější trh, máme ovšem slabou společnou politiku pro to, abychom měli patřičné finanční zdroje. Eh, měli bychom proto něco udělat. Já eh, dávám zprávu a podporuji eh, stínového zpravodaje, který říká, že musíme dělat daleko víc, než se předpokládá. To znamená, Sven Giegold, jak říká, musíme mít úplně nové pojetí. To zaznělo také v tom příspěvku zpravodaje. Čili měli bychom silněji diskutovat eh, o tom, jak celou tuto záležitost skutečně postavit na pevné nohy a jak řádně argumentovat. Dobrá, eh, eh, teď budeme pokračovat v daném pořadí, to znamená nejprve Godfrey Bloom. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měl jenom jednu nebo dvě poznámečky k daním. Co to jsou daně? Daně jsou peníze, které bereme lidem, bereme jim je my jako politici, abychom si je mohli utratit na vlastní projekty, když to řeknu hodně zhruba. Což znamená, že to je vlastně taková určitá forma plítvání a toho jsme jistě viděli ve všech členských státech za posledních 10-15 let spoustu. Existuje obrovské morální riziko, když říkáme, že nemá existovat daňová soutěž. jak bychom my, hlupáci politici, mohli vůbec fungovat, když nebude daňová soutěž. My bychom prostě začali zdaňovat a zdaňovat, dokud by v celé Evropě nebyl ani jeden průmyslový podnik. Všechny by byly na Dálném východě nebo v eh, Severní a Jižní Americe. My potřebujeme tuto soutěž tak, abychom se chránili před vlastní hloupostí. Prosím, Jean-Paul. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl říct, že někteří z nás, pan Blum, má trošku schizofrenní tendence, protože politici říká, že jsou hloupí a e, sám je politik. Jenom taková poznámečka. Hovoříme o demokracii. Když jsem byl v praxi, tak e, První věc, kterou říkáme o Evropě, možná je to ta druhá věc, že nechápeme, proč v Evropě není eh, daňový systém identický ve všech eh, členských státech. Možná je to požadavek demokracie. Když máme určitou silnou jednotu, tak máme také mít stejné zacházení ke všem. Takže já nejsem pro daňový dumping, kterému říkáme eh, sice konkurence, daňová konkurence, ale souhlasím s tím, co říkal před chvílí Udo. A za druhé, proč máme eurozónu? kde máme ekonomické řízení, které je nezbytné, máme mít také e, daňovou kázeň a to je také nezbytné. Nemůžeme mít e, zónu, kde budeme mít společnou měnu, Mm, takže máme společnou měnu, aniž bychom neměli žádnou eh, disciplínu, jak ekonomickou, tak daňovou. Čili musíme mít eh, daňový systém, abychom pobídli eh, jednotlivé podniky, ale ne, aby vznikaly určitá konkurence mezi jednotlivými členskými státy. Pokud se týče daně jako takových, že je bereme od našich občanů. Ano, souhlasím, ale pochopitelně musí být určité daně použité k určitým službám. Například eh, ve Francii eh, máte francouze, kteří je, eh, prošli francouzským školstvím, které je zaplaceno francouzskými občany a potom, když se podíváme například na Británii, tam v podstatě je třikrát vyšší výběr daní, co se týče uchování stejných služeb, jako je ve Francii, ať už je to eh, bydlení, zdravotnictví, školství. Čili za sebe nemohu připustit, abychom hovořili o danové konkurenci, že je to něco dobrého, ale v podstatě v každých zemích potom ten systém si dělá, nebo ten, ten, ten národní systém si dělají, co chtějí. Já děkuji. Já si myslím, že Kensington eh, je pátým největším francouzským městem. Teď má slovo pan Otmar Karas. No, paní předsedající, já bych se chtěl připojit k tomu, eh, pokračovat tam, kde Jean-Paul přestal. Extrémy nám dále nepomohou. A měli bychom si trochu připomenout to, co vše, už jsme, na čem jsme se usnesli. Skutečnost je taková, že v Lisabonské smlouvě oproti eh, tě, té předchozí smlouvě jsme vytvořili eh, hospodářskou soutěž s cíle, eh, jsme ji převrátili v nástroj. Eh, není to ovšem eh, automaticky cíl, je to nástroj. A to není samoučelné. Druhá věc. Máme Eh, také trvalé, soci, trvalou sociální tržní ekonomiku, kterou jsme si vytýčili. A eh, to znamená, že musíme mít silnější rámcové podmínky a nesmíme tržní eh, mechanismy podrobovat něčemu jinému. Tato smlouva platí pro nás, pro všechny. Máme jednotný vnitřní trh, to je jasné otázka od Monte až po Barnier, daňová otázka ve smyslu koordinace a harmonizace podniků, to znamená eh, daňového základu, vypočítání daňového základu pro podniky, to vše musí být někde stanoveno. Za třetí, eh, už to bylo řečeno, příští integrační krok, to znamená ekonomika k sociální unii, konečně se tomu musíme věnovat a nesmíme nyní v době krize zpráv eh, mít špatné konsekvence z analýz, které vykonáme. Eh, tento krok, který podnikáme v oblasti daňové, to znamená na vytvoření správného trhu a sociální hospodářské unie, tak když se tomu řádně nebudeme věnovat, tak to znamená, že jsme si nepoučili z krize. Děkuji. Teď tedy e, přistoupíme k, tele, k té věci od Alde. Já částečně souhlasím s vámi se všemi. Ehm, moje názory na CCCTP jsou dobře známy. Ehm, já to podporuji. To je ehm, v mé zprávě z posledního funkčního období poměrně jasné. Sem tam se objevuje něco, s čím úplně nesouhlasím, například společný daňový základ je ale něco, co si myslím, že je prospěšné. Vyřeší to určité problémy, ale neznamená to, že bychom měli mít stejnou daňovou sazbu. Já si myslím, že pokud bude existovat určitá rozumná daňová soutěž, je to dobrý způsob, jak udržet věci pod kontrolou, tak, aby se nám nevymkly z rukou a aby pro nás eh, byly finančně neúnosné. Je naprosto jasné, že se musíme vyhnout Eh, takovému tomu vyhýbání se, ačkoliv eh, to je eh, právně správný postup, například arbitráží, v, v rámci arbitráží a tak dále. To znamená, že někde zaplatíte trošičku daně navíc, jinde zase nezapra- nezaplatíte vůbec žádnou. Myslím si, že je velice důležité, aby se zavřeli, uzavřeli, odstranili přesně tyto druhy mezer eh, v rámci daňových systémů v Evropě. Myslím si, že je rozumné se o odstranění těchto mezer pokusit. Eh, myslím si, že je rozumné, aby se o to eh, CCCTB pokusila. samozřejmě to neznamená, že takovéto praktiky úplně skončí. budeme se muset zaměřit na to, zda tato opatření budou plošná pro celou EU nebo e, dobrovolná e, a zda se do nich budou e, země přihlašovat dobrovolně. Myslím si, že je pozitivní, když se na, že, že se nám členské státy hlásí, že by se těmto arbitrážím rádi vyhýbali. Je to jedna z věcí, kterou se CCTV nabízí. Faktem je, že byrokracie těch několika různých systémů je dražší než to, co tyto systémy eh, získají tím, že si různě přesouvají peníze, eh, když to vlastně mohou dělat prostřednictvím ceřiných společností. Takže ve výsledku já jsem pro odstranění eh, těchto mezer, protože jsou nespravedlivé vůči značným skupinám obyvatel Evropy. Nicméně myslím si, že musí existovat daňová soutěž co do daňových sazeb, protože si nedovedu a radši si ani nepředstavuji, co by se stalo, kdybychom tuto soutěž neměli. Takže eh, v tom eh, přepracovaném znění uvidíme, co se nám sem podaří eh, propašovat. Nevím, zda se mi sem podaří dostat všechno. Takže teď prosím opět máte slovo, Svene, vy. Tak, já nevím, zda by se vyplatilo stručně vysvětlit, co to vlastně je daň. Nicméně pan Blum nám odešel, takže to je asi jedno. Stručně řečeno, zdanění je právo populace na to, aby řekli, kolik se svých příjmů chtějí použít na společné zboží a kolik chtějí utratit eh, za eh, zboží sami pro sebe. Faktem je, že to společné i individuální hospodářství je často, eh, často nehospodárné. Nicméně existuje závazek používat vlastní prostředky, jak nejlépe to jde. I v souladu s morálními zásadami. Takže daň není krádež. Daň je rozhodnutí dělat některé věci společně. A teď je otázka, kdo by daň měl platit a podle jakých pravidel. Já jednoznačně podporuji to, aby parlamenty jednotlivých členských států byly nezávislé v nastavování těchto pravidel. Pokud ovšem máme vysoce integrované trhy, nelze tato eh, samostatná rozhodnutí provádět na národní úrovni, protože tato nezávislost už vlastně nebude existovat. Pokud zdaníme určité druhy příjmů, jsou faktem je, že jsou tyto příjmy vysoce mobilní. A pokud chceme brát vážně tu, tu ideu nezávislosti, je lepší a nezávislejší sdílet určité finanční prostředky respektive sdílet určité, určitou suverenitu se členskými státy, než trvat na tom, zda, že ta e, suverenita existuje, protože už neexistuje. A to je právě e, součástí tohoto principu, principu subsidiarity, který zde máme. To neznamená, že by se vše mělo rozhodovat na nejnižší možné úrovni. Znamená to, že by se mělo rozhodovat na tak nízké úrovni, kde lze provést efektivní rozhodnutí. A bohužel v oblasti daní je to v Evropské unii velice komplikované. Existují velice dobré důvody a vlastně jsem e, to i slyšel zde ze sálu, že pokud jde o korporátní daně, potřebujeme mít společný daňový systém. Nesouhlasím však s vámi, Sharon, že bychom měli harmonizovat e, daňové sazby. S tím nesouhlasím. Naopak si myslím, že by byl výhodný e, dobrý společný daňový základ. Pokud bychom zavedli nulovou daň, je to dumping. I ten nejkonsolidovanější daňový základ bude vždy nabízet nějaký prostor pro manipulace. A v momentě, kdy přejdeme na CCCTB, bude existovat ještě větší soutěž v rámci daňových sazeb. Proto bychom měli mít e, nějakou minimální sazbu a musí existovat prostor pro rozdíly mezi členskými státy, e, například těmi, které nabízejí hodně společného majetku a mezi těmi, které ten společný majetek nenabízejí až do takové míry. To znamená, daňové sazby musíme harmonizovat, ale potřebujeme nějakou základní minimální úroveň. Já bych rád, aby se po této diskusi, jdeme tomu v rámci hlasování o této zprávě, vytvořila nějaká malá deklarace v tom smyslu, že podle našeho názoru by, eh, jak říkal Udo, bychom měli přepracovat směrnici o mateřských a ceřinných společnostech a měli bychom se posunout směrem k vyšší harmonizaci nebo respektive, že se chceme aspoň z většiny posunout tímto směrem. Já se každopádně na toto téma dále zaměřím. Eh, bohužel po diskusi s právním službami a se sekretariátem jsme nenašli žádný prostor, abychom toto řekli přímo ve zprávě. Pokud někdo máte nějaký nápad, jak by toto šlo, prosím řekněte mi to já, že o žádné možnosti jak toto integrovat do stávající zprávy, nevím. Pokud však máte nějaké návrhy, samozřejmě rád je zohledním. Děkuji. Děkujeme. Svene, já bych vás možná měla opravit. Já jsem autorkou pozměňovacího návrhu, který zmiňuje minimální sazbu. Aha, e, pozor, tak to je, to je můj omyl, já jsem nevěděl, že jste že jste pro toto. No, bohužel to bylo, nebylo to schváleno eh, v tomto parlamentu. Eh, ne, tak, není to tak dávno. Ano, ale věci se mění, zejména vzhledem krizi. Před krizí bychom spoustu věcí neschválili, takové, které bychom schvalovali teď. Marku, si to jste, pokud vím, říkal vy. Eh, samozřejmě všichni jsme dětmi dějin. Nicméně Eh, dobře, ta harmonizace 0 až 40, eh, to si myslím není moc přijatelné. Mluvilo se spíše o ně, ně, někde okolo 20. Dobrá, eh, nicméně pozměňovacích návrhů se bude 26.5. a posléze na výboru 20. června, 21. června a na plenárním zasedání v září což je poměrně rychlý průběh. Lz, myslíte, že toto lze trošku rozvolnit? Bylo by prýma, kdybychom měli trochu více času, abychom mohli zjistit od kolegů z správní služby, jak se věci přesně mají. Takže pokud byste mohl získat eh, prodlouženou lhůtu pro ty pozměňovací návrhy, bylo by to skvělé. Děkuji. Takže tím jsme u konce dopolední části našeho zasedání budeme pokračovat odpoledne v 15.30, nikoli v 15.00, ale v 15.30. Ačkoliv, když přijdete v 15.00, nevadí to, aspoň tady budete včas. Takže 15.30 eh, a bude se hlasovat. Takže eh, možná se ještě podívejte na eh, ty nejnovější změny, které se budou odehrávat na těch hlasovacích listinách a nezapomeňte si své kartičky a i své kartičky pro skupiny. Děkuji.